Colleagues, please be seated. We'll start. Prosím, posaďte se kolegové, začneme toto společné veřejné slyšení, společné s výborem LIBE, týkající se implementace ustanovení o soudržnosti, o solidaritě tedy. A já bych poprosila předsedu výboru Libe pana Moráse, aby uvedl toto téma. Děkuji. Já se omlouvám eh, všem kolegům za to, že jsme dorazili eh, o něco později. My jsme měli velmi dlouhé hlasování a je nám to velmi líto. Z našeho pohledu chtěl bych poděkovat také podvýboru SEDE a jeho předsedkyni za toto pozvání. My velmi vítáme Eh, vás všechny na eh, tomto veřejném slyšení o eh, provádění ustanovení o solidaritě. Jsem také velmi rád, že čím na tím více organizujeme veřejná slyšení, která jdou napříč kompetencemi několika výborů. My jsme například dnes dopoledne měli jedno slyšení výborem pro zahraniční obchod. Díky tomu si myslím, že se zlepší znalosti našich výborů a pochopení toho, Eh, jak eh, s některými tématy na ostatní výbory. Eh, jsou to průřezová témata a proto je potřeba tomu přizpůsobit naše pracovní metody. Téma, o kterém hovoříme dnes, je také velmi důležité, ale ne až tak známé. Ustanovení o solidaritě je něco, co já sice znám, ale to proto, že jsem jeden z poslanců, který tady sedí už velmi dlouho, ale myslím si, že by to mělo být lépe známo. Eh, ze strany nevládních organizací a dalších zainteresovaných stran. Je to tedy ustanovení o solidaritě eh, ve článku 222 Lisabonské smlouvy, které má za cíl umožnit členským státům reagovat společně na různé naléhavé situace, krize, katastrofy nebo teroristické útoky. Ve světle toho, eh, že k tomu dochází dál častěji, tak si myslím, že to velmi závažné téma. Jak všichni víme, zrození tohoto článku 1022 smlouvy má za sebou velmi dlouhý vývoj a e, ve své době to bylo považováno za velmi revoluční článek. Šlo o to, že členské státy mají na starosti zvládání krizí na svém území. Nicméně v případě některých velkých e, krizí, ať už přírodní a nebo člověkem způsobených, které přesahují hranice a koliká také jdou nad rámec kapacit, které má jeden členský stát, je potřeba eh, určitá míra solidarity a to eh, vedlo tedy k eh, přijetí tohoto ustanovení. Loni v červnu po dlouhých diskuzích a velmi dlouhých jednáních rada přijala rozhodnutí, které má prakticky Ehm, řešit eh, tyto uplatňování té, tohoto ustanovení. My se teď podíváme na jednak eh, krátkodobé, krátkodobou aplikaci tohoto ustanovení, tedy zřízení ehm, mechanismu, který eh, byl vytvořen tímto rozhodnutím z loňského roku o použití ustanovení o solidaritě na pro hrozby na úrovni Evropské unie. V tomto okamžiku to zatím existuje jenom na papíře, pokud já vím, tak žádný členský stát ještě nepožádal o uplatnění eh, tohoto pravidla, ale samozřejmě nás zajímá, co k tomu řeknou naše pozvaní řečníci. A jestli jsou tady také nějaké souvislosti s dalšími krizovými nástroji na evropské úrovni, začím se třeba koordinační centrum pro naléhavé situace a jestli třeba v budoucnosti bude potřeba Eh, ještě upřesnit kritéria, která eh, by měla vést k použití tohoto ustanovení. Těch otázek je celá řada, eh, těch věcí celá řada, určitě teď mě říkáte, že je všechny zmíním a proto si počkám na naše řečníky. Jsem tady velmi rád, že tady máme tak kvalitní panelisty z praxe. Je poměrně už pozdě a proto bych chtěl skončit své úvodní poznámky, chtěl řad Eh, eh, slovo mé kolegyně Aně, eh, předsedkyně podvýboru pro bezpečnost, která uvede panelisty, takže prosím, ano, máš slovo. Děkuji za toto, za toto úvodní slova. Abych také nechtěla to příliš protahovat. Chtěla bych se připojit k tomu, co říkal můj kolega, stanovení o solidaritě je opravdu relativně neznámý nástroj. Eh, Plynul teprve rok od toho přijetí rozhodnutí radou. A myslím, že tady jsou také určitá, určité mýty. Trošku se to směšuje s eh, stanoveními o společné obraně, takže tady dochází ke směšování těchto pojmů a proto bych byla ráda, kdyby naše panelisté se také k tomu mohli vyjádřit. Naši členové také měli dostat eh, tabulky, které by měly vysvětlovat rozdíly mezi oběma těmato pojmy, ale nyní mi dovolte, abych eh, představila naše vážené hosty. Nejprve je tady zástupce předsednictví, pan Uldis Mikuc který je předsedou přátel předsednictví. který má eh, na starosti mechanismus, eh, který má reagovat na eh, krize, takže čekám, že nám vysvětlíte také tento mechanismus. Ten je relativně eh, málo známý. Druhý po mé levici je pan Hans Das z komise z DG Eco. Potom tady máme ještě dva další experty. Pana Nilse Brakeho, který je zásupcem Eh, z EAS a potom tady je pan Roderick Pax, který je členem Švédského ústavu pro mezinárodní vztahy. A bez eh, dalších projevů bych nepředal slovo pana Mikucovi a potom dalším panelistům. Pane Mikuci. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Dobrý den, eh, vážení poslanci. Pro mě je velkou ctí, že tady mohu vystoupit eh, na tomto veřejném slyšení a věnovat se tak závažnému tématu. Já vím, že tady je eh, tlumočení je z lotyštiny, ale já eh, budu radši mluvit anglicky, aby to pro vás bylo jednodušší a abyste mi dobře rozuměli. Nechci vás eh, příliš eh, nutit dlouhým popisem obsahu tohoto článku 222 o solidaritě a no, také o tom rozhodnutí rady, které provádí toto ustanovení, ale Chtěl bych se zaměřit eh, spíše na ty důvody, které vedly k tomuto eh, rozhodnutí eh, a na to, jaké důvody vedly k těm konkrétním prvkům. A samozřejmě se těším na diskuzi k tomuto tématu později. Čili situace, na které se vztahuje toto ustanovení, si vyžaduje spolupráci všech našich institucí. Je to přirozeně o solidaritě, o solidaritě mezi členskými státy, která je eh, vyjádřena také prostřednictvím evropských institucí, pokud eh, v jednom členském státě dojde k teroristickému útoku, no pokud dojde k nějaké eh, přírodní katastrofě nebo katastrofě způsobené člověkem. Jinými slovy, je to situace, která přesahuje kapacity daného členského státu, jak se vyrovnat s podobnou krizí. Ustanovení o solidaritě nenahrazuje eh, žádný jiný nástroj EU, ale posiluje je tím, že eh, vytváří synergie a snaží se eh, zkombinovat všechny ty nástroje, které existují. Já bych se pokusil vrátit se trochu do minulosti a vysvětlit několika větách, jak, jaká byla Eh, jaký byl náš přístup a proč se tedy eh, rozhodlo eh, přijmout toto rozhodnutí. Bylo to někdy velmi komplikované, ten článek 222 není úplně nejjasnější článek smlouvy a byla celá řada věcí, které se vyžadovaly vyjasnění a analýzu také z právního hlediska. průřezová povaha toto článku a celá oblasti politiky a nástrojů, kterých se to dotýká, se vyžadovala velmi inovativní sektorální přístup a proto Koreper vytvořil zvláštní skupinu přátelé předsednictva, které já v současnosti předsedám, aby se ta práce pohnula, aby eh, bylo řádně naloženo s tímto eh, návrhem na provedení eh, to ustanovení po půl roce řadě schůzek. Potom eh, došlo k předložení návrhu a přijetí radou jednomyslně. Já bych také teď eh, chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za to, jakým způsobem eh, také se tomu vyjádřil té své zprávě o bezpečnosti a o solidaritě z roku 2012, tam byla celá řada styčných bodů, rada potom dospěla k podobným eh, závěrům. Členské státy se všechny shodly na tom, že ustanovení o solidaritě by se mělo použít v eh, skutečně extrémních situacích, poté kdy všechny eh, další nástroje, které byly k dispozici, by byly nedostatečné. Stejně tak je evidentní, že Použití tohoto ustanovení by se vyžadovalo velmi velkou míru politické koordinace a proto na prováděcí opatření dávají radě řídící roli při reagování na eh, žádosti o využití tohoto ustanovení, ale přitom je potřeba respektovat eh, kompetence evropských institucí. Při vytváření tohoto systému nám šlo o to, aby byl integrovaný, koherentní, aby eh, byl efektivní v praxi. Jak tedy to má fungovat? Mně řadě šlo o to, jak eh, své radu komise a EAS eh, pod jednu střechu, aby nedošlo k izolaci jednotlivých institucí. To se potom promítlo do přístupu, který eh, zavádí velmi včasné zapojení rady, ale bez toho, aby se tím eh, aby tím docházelo k prodlevám v reakci komise nebo vysoké představitelky, které mají probíhat paralelně. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená, že podobně jako u jiných krizových nástrojů, to budou představitelé, kteří nemusí čekat na eh, opatření rady a přitom rada se má zaměřit na politickou reakci, tedy věci, které spadají do její působnosti a tam, kde může přinést přidanou hodnotu. Na té operativní úrovni jsou to krizové struktury na úrovni Evropské unie a členských států, a kterým eh, by měla pomoci, eh, pomoci krizové středisko koordinační středisko pro naléhavé situace Evropské komise. Můj kolega Hans Das vám tu určitě řekne více. A v neposlední řadě jde také o mechanismus pro krizové situace eh, na půdě rady, který by měl eh, zajistit eh, velmi rychlou politickou reakci. A to všechno jde ruku v ruce s uplatněním ustanovení o solidaritě. Vážení poslanci, eh, možná, že to všechno zní velmi teoreticky, ale já bych si to dovolil ilustrovat eh, na praktickém příkladě. Řekněme, že by mohla se následující situace. Ehm, nějaká, která by mohla mít velké dopady na jeden členský stát v několika sektorech. Řekněme, že by to mohla být výbuch, eh, mohl být výbuch sopky. To jsme také zažili v minulosti. anebo nebo několik teroristických útoků. Že ten eh, dotčený členský stát bude ten eh, první, eh, který na to bude reagovat na národní úrovni. A to si bude vyžadovat eh, to mírou solidaritu. K tomu už došlo v minulosti, například eh, v případě mobilizace eh, mechanismu na civilní obranu. A pokud eh, ty prostředky, které ten český stát má k dispozici, jsou nedostatečné, tak ta hlava státu, toho dotčeného státu, může rozhodnout o tom, že bude aplikovat ustanovení o solidaritě státu, tedy se spojí se eh, svým protěžkem, který zastupuje předsednictví, a aby mohlo dojít mobilizace zdrojů EU, tak eh, proto jsou také eh, potřeba písemná sdělení předsedovi komise a tomu koordinačnímu centru v komisi. V tom případě by to mělo okamžité dopady na to, že by se museli iniciovat rozhodovací procesy v naradě. Například, pokud by to ještě nebylo aktivní, tak eh, ten krizový mechanismus rady by se okamžitě musel aktivovat. Toto by potom vedlo k eh, eh, varovným zkazům v EU a ve členských státech. Došlo by k měně informací, to by koordinovala komise AAS prostřednictvím svých obých platform, které spravuje generální sekretariát rady a jako předsednictví moje hlava státu by potom vyzvala eh, předsedu Evropského parlamentu a předsedu Evropské rady k tomu, aby také informovali o aplikaci toho ustanovení a později by náš stálý zástupce svou asi schůzi kolem kulatého stolu zástupci eh, rady, kde by hovořili o těch rozhodnutích, která bude potřeba přijmout a o tom, kdo bude mít na starosti koordinaci, takže tam bude zástupce komise, zástupce generálního sekretariátu rady, kabinet eh, předsedy Evropské rady, odborníci a další relevantní strany, kteří by byli všichni pozváni na tuto schůzku v případě teroristického útoku, by to byl ten evropský protiteroristický koordinátor. Po těchto diskuzích by měla být Evropská unie lépe informovaná a mohla by přistoupit k tomu, jak zorganizovat práci v rámci rady. Kromě toho je možné svolat zasedání různých skupin rady nebo koreperu podle dostupnosti ministrů. By také šlo během jednoho nebo dvou dnů svolat radu ministrů, což by ale neznamenalo, že do té doby by se nic nedělo. Komisar Vysoký představitel by mohli Eh, přijmout jakákoliv relevantní opatření podle těch kompetencí, které jsou uvedeny v rozhodnutí rady. Oddělení komise by také vypracovali situační zprávu, aby společně eh, poskytli eh, popis situace a zpráva tedy k dispozici následující den, za pět předsednictví zvoleno další schůze a tak dále. Takže je to společný popis situace by měl vést k lepším synergiím a k lepší koordinaci mezi všemi účastněnými stranami. V každém důsledku by den poté se měla sejít rada, která by potom normálně rozhodla. A ty příslušné webové platformy potom měly vést k výměně informací a monitorování situace a také dopadu reakce EU. Tento proces samozřejmě může proběhnout tolikrát, kolikrát bude potřeba. Vážení poslanci, my jsme se tím velmi intenzivně na radě zabývali za pomoci komise a e, oddělení EAS. A já jsem se snažil ilustrovat, jak by tento proces mohl v praxi vypadat. Samozřejmě, že my nikdy nezapomeneme na to, že tady mluvíme hlavně o solidaritě. Takové to velmi závažné krizové situaci. A nemůžeme zklamat očekávání našich občanů a proto bychom se měli postarat o to, abychom Eh, všichni eh, spolupracovat na základě našich kompetencí a odpovědnosti na plnění stejných cílů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Mikuci. Pan Das má slovo. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně a kolegové, děkuji, že jste mě také pozvali na dnešní slyšení. To téma je nesmírně důležité kontextu, kdy se stále navyšují různé pohromy, katastrofy, jak z celosvětové, tak i v Evropské unii a musíme na to být připraveni, musíme na to být eh, schopni co nejlépe reagovat. Já zastupuji generální ředitelství ECHO, které se zabývá humanitární pomocí mimo EU, ale zároveň také civilní ochranou, takže tam jsme pak aktivní jak v EU, tak mimo EU. Také řídíme mechanismus civilní ochrany Evropské unie, což je mechanismus, který teď už funguje asi 10-15 let a který eh, ukázal, že je úspěšný v tom, jak členské státy i země mimo Evropskou unii dokážou reagovat na krize. V následujících minutách se pokusím k tomu obecnému obrázku, který kolega velice hezky nastínil, přidat ještě uh, pohled Evropské komise, konkrétně pohled koordinačního centra pro eh, reakci na krize, které právě řídí generální ředitelství ECHO. Eh, nejprve bych se rád vyjádřil obecně k tomu, co říkal kolega. Je důležité mít na paměti, že provádění doložky solidarity nevzniklo v žádné úžasné eh, izolaci. Bylo to tedy mm, v kontextu jiných nástrojů, protože už jste také existuje celá řada jiných nástrojů a možností, jak reagovat na krize. Ten celkový přístup, který jsme zaujali od začátku při přípravě doložky solidarity a při přípravě toho, jak bude prováděna, byl takový, že vyjdeme z těch stávajících existujících nástrojů. Chceme se co do největší míry jsou um, spolehat na ty stávající nástroje, které již existují a které dobře fungují. Doložka Solidarity má ještě zlepšit koordinaci, musíme také zajistit, že všechny ty nástroje, které jsou k dispozici, budou využívány koordinovaným způsobem. Rovněž také jasně říkáme, že doložka Solidarity si nevyžádá žádný další rozpočet, žádné další rozpočtové prostředky. Budeme využívat ty prostředky, které již jsou k dispozici. Také se nevytváří ani žádné nové struktury. Zajistíme spíše, aby spolu dobře spolupracovaly ty struktury stávající. Doložka Solidarity nám v zásadě dává nový rámec, jak spolupracovat na základě existujícího rozpočtu, existujících právních nástrojů, roli jednotlivých institucí. O čem je doložka solidarity? Účelem není řešit třeba povodně nebo lesní požáry, k nimž dochází v členských státech. Spíše se má tato doložka použít při opravdu dramatických situacích, protože jinak se využívají jiné nástroje, které má komise k dispozici. Zde opravdu hovoříme o výjimečných situacích. Jsou to, situaci, jsou to situace, které přehltí stávající kapacity a i když členské státy i Evropská unie využije veškeré nástroje, které má k dispozici a, ne, a nestačí to, tak se pak použije tato doložka. Já vám také dám pár příkladů. Několik scénářů je velice jednoduchých například eh, výbuch eh, Vesuvu, blízko je Nápol, eh, k té erupci dochází zhruba každých 2000 let, je tam obrovská erupce, takže pokud by třeba zítra došlo k výbuchu, tak by došlo ke zničení města, mm, miliony lidí by se museli evakuovat. Tak taková situace se může stát víceméně v každé zemi a taková situace by potom E, nebyla, dost, nebo na tu situaci by nestačily ty stávající nástroje, takže by to vyžadovalo další nástroje. Další příklady jsou třeba chemický útok, e, výbuch Černobylo, podobná situace, jako byl výbuch Černobylo, nukleární kontaminace, ale také evakuace osob, Hovoříme spíše o situacích uvnitř Evropské unie, takže to je důležité mít na paměti. Také může být určitým startérem i událost, která e, k níž dojde někde na hranicích nebo v pohraniční oblasti Evropské unie, třeba nějaký teroristický útok. E, vždy tam bude velký počet zúčastněných stran, bude to určitá průřezová situace. Bude to situace, kterou nezvládne žádný nástroj nebo instituce sami o sobě. Vždy to bude žádat eh, ko, spolu, spolupráci, koordinaci, mm, pra, spolupráci v síti, přeshraniční spolupráci. A bude to na úrovni, Evrop- na úrovni členské státu i Evropské unie, možná tam budou zapojeny i třetí země, nadnárodní organizace, nevládní organizace. Také budeme muset se třeba zabývat otázkou využití sociálních médií, protože i ta budou důležitá. Jak budeme postupovat, kdyby došlo k takové situaci a kdyby se použila doložka solidarity. Podíváme se na všechny nástroje, které máme k dispozici, které můžeme využít, mechanismus civilní ochrany, dále další nástroje, také i generální ředitelství eh, Santé, Sankoma, různé nástroje, eh, generální ředitelství pro vnitro, generál, dále SVČ, to jsou všechno nástroje, které primárně využijeme. Evropská komise bude usilovat o koordinované využití těch dostupných stávajících nástrojů. A je prav, ale je, je možné, že ty nástroje nebudou stačit. Rada tedy potom dává speciální zmocnění Evropské komisi, aby vyhodnotila, zda ty nástroje stačí či nikoli. A pokud e, nepostačí, tak aby Evropská komise přinesla nové návrhy samozřejmě podle stávajících mechanismů, čili ve spolupráci s vysokou představitelkou také v některých případech. No a jaká potom mohou být ta eh, dodatečná nařízení, například eh, zrychlené řízení pro eh, povolování nových léčivých přípravků, také třeba rychlá novelizace stávající legislativy. Hmm, řekl, uvedu vám jen takový příklad když v Japonsku došlo v eh, katastrofě ve Fukushimě a Japonsko se muselo vyrovnat s touto katastrofou. Tak eh, i tak země musela mm, provádět nějakou novou legislativu, na základě které by potom mm, se k tomu postavila. Evropský parlament by také byl zapojen, zejména pokud by se to týkalo nějakých změn legislativy. Takže pak bychom se všichni při takové příležitosti museli semknout a spolupracovat. Máme zde mm, Evropský eh, koordinační centrum pro reakci na nouzové situace ERCC. To by potom bylo centrální místo, kde by se všechny ty informace zbíhaly. Ještě vám řeknu pár slov o tomto krizovém koordinačním centru. Nevím, zda jste ho už navštívili. Pokud nikoli, tak vás eh, opravdu ze srdce zvu, abyste navštívili toto centrum. My jsme velice otevření, transparentní Možná bychom mohli zorganizovat návštěvu pro zástupce vašich dvou výborů. Toto nové centrum je opravdu velice zajímavé, je otevřené, není to nějaký tajný bunkr, ale je to místo, kde by se pak lidé během nějaké té krize setkávali. Máme poměrně velké prostory, což je v Bruselu. V Bruselu to není tak časté. Lidé by se tam během té krize setkávali, mm, docházelo by tam k výměně informací, ke koordinaci a dalším. Toto centrum bude tedy hlavním eh, koordinačním centrem pro veškerou práci pro mm, Evropskou civilní mechanismus, také i mm, by to bylo centrum pro ehm, humanitární pomoc a i pro další služby komise, které vlastně třeba nemají vlastní prostory. Také bychom napísali i horizontální podporu pro další části. V případě použití doložky solidarity bychom působili jako eh, non-stop centrum na úrovni EU a také bychom byli jakýmsi vstupním bodem, takže veškeré požadavky nebo dotazy by se eh, by procházely právě naším střediskem jak už jsem říkal, pracovali bychom non-stop, 24 hodin, 7 dní v týdnu. Také bychom připravovali speciální zprávy ISAS, speciální zprávy, které vyhodnocují tyto situace. Už s tím mám zkušenosti za svých posledních deset let. Když dochází k nějaké nenadále události, tak k vám přichází informace ze všech stran. Některé jsou ověřené, některé eh, po té, co se ověří, tak se ukážou, že jsou naprosto nesprávné. Eh, v těchto, v takových eh, situacích často dostáváme protichudné informace. Takže účelem je strukturovat tyto došlé informace a je důležité vybrat ty, které jsou relevantní pro zákonodárce abychom mohli mm, si představit eh, reálný obrázek té situace a toho, jak se ta situace vyvíjí. Eh, ty informace k nám přichází z jednotlivých členských států, z jednotlivých organizací a z také z různých úrovní vlády, z různých mezinárodních organizací. Účelem je, aby ty informace, abychom ty informace schromáštili a upravili je do stravitelné podoby, kterou pak mohou ostatní využít. Ještě bych dodal jednu věc. Co teď e, máme dále dělat? Máme zde rozhodnutí rady. Mm, ta doložka solidarity zatím nebyla eh, využita, ale mohu říci, že opravdu k tomu může dojít velice rychle. Třeba zítra nějaký členský stát požádá o použití doložky solidarity. Takže pro nás je důležité, abychom byli připraveni. Musíme se zapojit do přípravných činností, je třeba vyškolit všechny pracovníky, musíme dělat různá cvičení, musíme si také připravit společné postupy a standardy pro eh, ty postupy. Je to důležité i pro úroveň členských států. Já eh, si nejsem jist, zda už všechny členské státy si stanovily ty řádné postupy pro postup na úrovni členských států v případě eh, použití doložky solidarity. Takže je důležité, aby členské státy také dokázaly dobře zareagovat, pokud nějaký jiný členský stát by chtěl aktivovat tu doložku solidarity. Pak je zde také důležitá komunikace mezi Evropské, Evropskou komisí, SVČ, Evropskou radou, ale ve všem můžete počítat s naší podporou. Děkuji, pane Dasy. Já myslím, že oba eh, sekretariáty eh, přihlednou k eh, možnosti navštívit DJ jako ECR, jestli to říkáme správně. A teď požádám pana Nilse Brakita, aby se vzal slovo. Děkuji vám. Vážení poslanci, vážení hosté, já stručně eh, uvedu, co to vlastně je incen, protože možná eh, nejsou úplně eh, jasné představy o tom. Je to takové centrum strategických informací pro EU. Naším úkolem je vytvářet zprávy o strategických analýzách, které budou pro jednotlivé rozhodovatele v EU. My neřešíme operační informace, nespracováváme osobní údaje nepožíváme informace ze třetích států. Našimi zákazníky jsou komise, rada, členské státy a samozřejmě eh, různé služby ESVČ, již jsme nedělnou součástí. Naše zprávy jsou založené na dobrovolných příspěvcích ze strany členských států, takže nemáme eh, pravomoci ani eh, kompetence ke schromažďování informací kromě samozřejmě eh, informací z otevřených zdrojů, pro které, které jsou eh, přístupné každému. Nevyměňujeme informace se třetími státy. Eh, při četbě článku o Dolce solidarity musím říci, jak se na vztahuje a nevztahuje. Podle rozhodnutí Rady je omezená na to, co se děje uvnitř Evropské unie nebo eh, na jejím teritoriálním šelfu a v dalších oblastech eh, sousedících s EU. My eh, jako součást SVČ se zabýváme strategickými informacemi o dění mimo EU. Naše organizace má jedno oddělení, která se zabývá hrozbami uvnitř EU, a sice protiteroristické oddělení. Znovu musím zdůraznit, že protiteroristické eh, oddělení posuzuje eh, situační hrozby a neřešíme eh, vlastní boj proti terorismu ani neřešíme skutečnou prevenci nebo následky teroristických útoků. Čili my můžeme vytvořit to, pokud jde o CT konkrétně, celou řadu posouzení tedy eh, aktuálních trendů. Budeme se zaměřovat eh, zejména na islamistické hrozby v Evropě, ale nevýlučně. Širší teroristické hrozby eh, posuzujeme v rámci široké škály zpráv podle různých trendů a témat. Ale také včas posuzujeme, máme posoudit významné teroristické akce. Takže zapojíme se ve dvou, dvěma způsoby. Za prvé, jsme zapojeni do eh, článku 222.4 do takovéhoto typu situace, to znamená posouzení hrozby na, na úrovni eh, Rady EU, kde, tak jak je to eh, řečeno podle rozhodnutí Rady o doložce solidarity, to vytváří různé evropské instituce za použití stávajících mechanismů. A jedním ze stávajících mechanismů je EU INCEN. Takže my prostřednictvím SVČ, již jsme nedělnou součástí, můžeme a přispějeme k tomuto posouzení hrozeb pro radu. Pokud bude doložka solidarity uplatněná kvůli teroristickému útoku v Evropě, také můžeme přispět k situačnímu zpravodajství a k rozhodování buď v komisi, nebo na radě nebo ve čínských státech. Opět eh, na strategické úrovni, ale eh, ten eh, samotný boj s terorismem neřešíme. Teď to velice stručně schrnu, protože si myslím, že je zajímavější asi vést jinou názoru, než tady vést dlouhé úvody. Mám tady mimochodem také celou uh, radu uh, dokumentů, uh, které vysvětlí naše roli. Možná, že by to zajímalo i návštěvníky. Naše eh, role eh, byla vysvětlena podrobněji eh, v řadě odpovědí na otázky parlamentu. Jsme transparentní organizace. Jsme jediná jsme jediný, jediné středisko zpravodajských informací v celé Evropské unii. Další instituce existují jenom multilaterálně a bilaterálně. Spojujeme zkušenosti řady služeb, které spolupracují v rámci naší organizace a vytváříme situační posouzení hrozeb na vysoké úrovni. Zakládá se to částečně na otevřených zdrojích a také na vstupech z zpravodajských služeb národních členských států. A tam, kde to je nezbytné, vytváříme mm, integrované eh, posouzení hrozeb. Rád vám eh, eh, odpovím na konkrétnější otázky. Děkuji vám. Já bych ráda připomněla, že my už jsme zde vyslechli některé prezentace a Tady pan Michalis, jestli by rád něco řekl. Děkuji, paní předsedkyně. Abych to doplnil, i když já jsem tady měl prezentaci k eh, doložce Solidarity v jiném formátu, eh, tak eh, stručně nasíním roli s v doložce Solidarity. Tak jak říká Niels Brake, si je toho neudělitelnou součástí. Jak jste slyšeli, Tohle, eh, ta doložka bude uplatněna pravděpodobně při krizi, která bude většinou interní a zasáhne členské státy na jejich území. Nicméně eh, rozdíl mezi vnitřní a vnější není vždycky tak jasně daný, jak bychom chtěli. Proto kdykoliv to bude třeba, vysoká představitelka i eh, vyvine eh, příslušnou iniciativu a poskytne podporu v rámci své kompetence. Jakmile bude eh, doložka uplatněna, vysoká představitelka podnikne všechny kroky k nalezení a použití příslušných nástrojů Unie, které mohou přispět k vyřešení krize. Sem můžou patřit eh, i například vytipování vojenských kapacit, eh, které by mohly přispět k řešení krize za podpory Evropského vojenského štábu, který je součástí SVČ. Například v případě eh, katastrofy přírodní by vojenské eh, zdroje mohly prostřednictvím mechanismu civilní ochrany pomoci. Také budeme vytvářet zprávy, budeme ty, které budou pomáhat eh, příslušnému rozhodování v eh, zemi. A samozřejmě také eh, to, co se bere incen ze spravodajské informace a na základě informací z misí CSDP po celém světě budeme zpracovávat podklady. To všechno bude koordinovat Evropský situační štáb, který je tady pro naplnění té eh, doložky o solidaritě. Máme tady, eh, tady eh, pokud jde o požád, vyžádání vojenských schopností nad rámec stávajícího uspořádání, tak to také řešíme. Ten mechanismus nemá žádné obrané dopady. To znamená, že v případě, kde reakce na takovou krizi by si vyžadovala CFSP nebo CSDP, a tedy jejich zásah, tak musí přijmout příslušné rozhodnutí a rada podle eh, příslušných ustanoveních smluv. A tam by samozřejmě bylo eh, třeba mm, jednomyslnosti. A toto rozhodnutí o doložce o solidaritě nemá ovlivnit článek 42.7 o eh, fungování Evropské unie. Takže eh, děkuji vám eh, mnohokrát, eh, že se mohou upozornit na tyto drobnosti. Děkuji panu Mavro Michalisi. A tady dostává slovo pan Parks ze Švédského institutu pro mezinárodní záležitosti. Děkuji mnohokrát. A, a bohužel zase to bude další delší uh, úvod. Nilsi, uh, já se zaměřím na budoucnost a položím otázku, jestli eh, ta eh, doložka o solidaritě eh, pomůže Evropské unii se vyrovnat s nadcházejícími výzvami. Můj, moje reakce je, že ta ochrana, civilní ochrana je vždycky v souladu, jde s dobou, tedy čili během studené války, většina států za eh, studené války se připravovala na jedený útok a po studené válce řeší věci, jako je interkonektivita. Takže eh, vidíme tady takovou eh, takové civilizování, zobšanštění reakce. A stále se také zaměřujeme na nestátní pachatele útoku jako například na teroristické útoky. Doložka solidarity eh, je eh, mechanismus civilní obrany, který je vhodný pro eh, tedy výzvy globalizace vedené západem. Ovšem otázkou je, jestli se vyrovná s úkoly, které nás teď, kterým teď čelíme. A ještě bych se dále zabýval touto otázkou podle eh, třech tedy eh, nejspornějších eh, věcí. Za prvé tematický rozsah, potom zeměpisný rozsah a potom automatičnost. A omlouvám se za to slovo. To znamená, jak automaticky se toto spustí a jak moc to bude předmětem politického dohadování. Takže za prvé rozsah doložky solidarity. První věc, kterou je třeba řešit, je vztah mezi eh, vztah k obraně, k eh, vzájemné eh, solidaritě a tak dále. Článek 2.2. Toho provádějícího rozhodnutí jasně říká, že to nemá žádné obrané dopady, jak jsme slyšeli. Nicméně ty dva články, článek 222, čili to je doložka o solidaritě a článek 42.7 o obraně e, jsou navzájem provázané. Článek 222 původně měla být taková moderní reakce na teritoriální výzvy. V době, kdy klasická územní obrana se zdala irrelevantní, čili tohle měla být obrana proti e, přírodním i e, člověkem způsobným katastrofám i a terorismu. Teď ty rozdíly i vzhledem k válce a teroristickým organizacím, eh, které eh, mají stále více státní atributy, eh, se rozplývají. A 42.7. také neřeší rozdíl mezi atlantismem, europeanismem a neutralitou. Takže rozdíl mezi 42.7 a 222, čili rozdíl mezi tou obranou a neobranou není možná tak úplně jasný, jak by mohl být. Druhá věc, eh, kterou je třeba zmínit, je, že 222 eh, pravděpodobně stále eh, častěji bude narážet na nové výzvy. Takže článek 222 není připraven na neteritoriální výzvy, jako jsou migrační toky. Máme tady eh, oddělené smluvní eh, eh, povinnosti článek, článek 192, článek 80 a tak dále. Ale věci jako migrace, jako energetika jsou stále teritoriálnější svojí povahou, protože redistribuční mechanismy i jako Dublin mechanismus u azylu vzhledem k nedostatku propojenosti mezi členskými státy v energetice eh, a vzhledem ke krizi eh, v okolí EU. Znamená, že východ a jich eh, čelí teritoriální výzvám. Takže to jsou aspekty, se kterými se původně nepočítalo. A třetí věc u toho problému tematického rozsahu je problém škály. Všichni tady, myslím, hovořili o škále, co by eh, základu eh, superiority pro eh, uplatnění té doložky. Takže článek 3.3 říká, že ta krize to znamená něco velkého. A článek 41, že členské státy musí vyčerpat všechny své národní zdroje. Tady v zásadě jde o velkou vícesektorovou výzvu s přeshraničními dopady. Jenže vrátí se konkrétní hrozby, které mohou být eh, zaměřeny na členské státy. Takže eh, ten přeshraniční rozměr nezbytně tam nebude. Možná, že to budou eh, užší hrozby velkého rozsahu. Takže to jsou tedy ty tři výzvy. Tematický rozsah, k tematickému rozsahu. Pokud je o zeměpisný rozsah, tak to je další druhý sporný aspekt tak první věc je stále větší vyhlídka na mimoteritoriální zvládání krizí e, ze strany EU. Implementace rozhodnutí e, je zaměřena na teritoriální a vnitřní rozměr EU. Ale byly tady e, extrateritoriální aspekty, které z vyjednávání vypadly. Například otázka konzulátů v zahraničí. Jestli ty lze uplatnit eh, kvůli nějaké krizi. Potom jsou tady problémy například eh, přepravy pod evropskou vlajkou, eh, která padne za oběť pirátům nebo únos nějakého letounu evropského. Čili tady máme mimo teritoriální rozměr, kde může být eh, doložka o solidaritě uplatněna. To je velmi relevantní vzhledem k nebo k tomu, až bude Evropská unie posilovat eh, své mezinárodní eh, aktivity. A potom tady budou také další programy. Prostě celý ten extraterritoriální rozměr, který, myslím, zatím nebyl dostatečně zvážen. Druhá věc, která se týká zeměpisného rozsahu, je, že Evropská unie je exportér krizí. Když se zamýšlíme nad tou krizí solidarity, tak se zamýšlíme eh, zejména nad eh, katastrofami, eh, které se dějí v Evropské unii. Máme tady stále větší reputaci v EU jako tvůrce krizí také. Ať už je to dáno tím, že Evropská agentura pro námořní bezpečnost řeší migraci a, a, a ehm, ignoruje nějakou vyteklou ropu a tak dále. A potom tady je implementační rozhodnutí, které je tam čistě náhodou. Tam je definice teroristického útoku spočívající v eh, rámcovém eh, rozhodnutí Rady o terorismu, které eh, samo o sobě v současné době se mění kvůli zahraničním bojovníkům v Evropě. Takže to je nový externí rozměr. A myslíme si, že ten třetí problém je větší politizace vzhledem k doložce o solidaritě. Takže nečlenské státy, které eh, jsou součástí eh, mechanismu civilní obrany Evropské unie, eh, se cítí vyloučené a budou se muset spolehat na externí poskytovatele, takže to je také třetí takový rozměr. A potom velice stručně k třetím sporné otázce, a sice automatičnost. doložky solidarity, jak automaticky ty jednotlivé eh, systémy eh, se uplatňují a jak moc jsou eh, ovlivňovány. Tak tady máme určitá politická rozdělení. Za prvé úroveň Unie a členských států. Uvidíme, že a to je velice typické v této oblasti. Unie se pokouší být tím mozkem, který analyzuje, schromažďuje zdroje a členské státy mají být těmi končetinami, eh, se všemi těmi politickými zdroji a, a eh, legitimitou, které to vykonávají. Tolik tedy k a, eh, diskusi. A potom velice stručně možná napětí mezi členskými státy. To je také druhý a, dělící aspekt. Ne mezi těmi, které by se, které by se vezly na černo, členské státy, ale a vidím, že už asi naznačujete, abych skončil, tak Omlouvám se, jestli jsem hovořil příliš dlouho. Děkuji vám, pane Barksi. Tady eh, není nějak eh, obrovské, obrovský počet žádostí o slovo, ale i tak bych ráda inicializovala naše diskuzi. Chtěla bych se zeptat eh, naše panelisty, kteří jsou z evropských institucí, aby něco řekli k připravenosti evropských institucí na tu situaci, kde by došlo k, k uplatnění tohoto článku. Jestli jsou na to připraveny, jestli prošly nějakými zkouškami nebo cvičením, jestli jsou tedy připraveny k rychlému nasazení, abych použila ten vojenský termín, nebo jestli jsou to všechno pouze hypotetické scénáře. Tolik tedy moje otázka a teď se ptám dalších, jestli se budou chtít na něco zeptat. Paní Gomez jako první. Já mám otázku na pana Dase. Jak hodnotíte akční plán komise? My jsme to sami hodnotili a ta verze, která vyšla z rady, byla velmi slabá. To bylo v roce 2010. Já myslím, že se to nějak asi nevylepšilo té doby. A je to určitě relevantní, když se hovoří o hodnocení hrozeb a tak dále. Vy a pan Brake jste hovořili o ECO, o tom krizovém centru, a tady je těch středisek několik. Je tady Eko, je tady DJ Sanka, je tady DJ Home. Jsou tady Sitsen, Edsen. Mě by zajímalo, jak je účel všech těchto různých krizových, eh, eh krizových center, zejména v rámci AS. Proč tam jsou dva? Eh, jedno, které se opírá o otevřené zdroje, vy jste tam také říkal, že se opírá to také o informace z otevřených zdrojů ve vašem strategickém uvažování nebo hodnocení. Já mám pocit, že to moc asi nepomáhá, ale vy mi řekněte, eh, co si o to myslíte, když si musíte pracovat. A pak mám ještě otázku možná na pana Parkse, nebo na kohokoliv z vás, kdo eh, se k tomu bude chtít vyjádřit. Vy jste tady hovořili o těch napětích, které představuje eh, uplatnění tohoto článku o solidaritě. Myslíte si, že takzvaná hybridní válka, které teď čelíme, by mohla někdy vést k situaci, kdyby členský stát mohl využít jedno nebo toho druhého článku a co, kdyby Itálie, teď se to netýká migrace, ale řekněme nějaké libyjské hrozby, řekněme, že by odtamtud přišel nějaký teroristický útok, e, také e, uplatnila tento článek. Paní Lösing. Děkuji. Moje první otázka je eh, konkrétně pro pana Pákse. Vy jste hovořil o těch tematických oblastech a mě by tady eh, výslovně zajímala ta eh, vojenská otázka, tedy vojenských prostředků a vojenských eh, jednotek. V tom článku je zmínka o tom, že vojenské prostředky případě člověkem způsobené katastrofy mohou být použity, tedy pokud přijde, dojde k nějaké katastrofě způsobené člověkem, tak mě by právě zajímal ten odkaz na ty vojenské prostředky. A od té doby, kdy znám tento článek a pořád si ho čtu, tak se snažím zjistit, co by to všechno mohlo být za katastrofy. A už dlouhá léta eh, si říkám, jestli tato vágní definice by mohla znamenat, eh, nebo byla rozšířit na sociální nepokoje. Řekněme například velmi radikální eh, stávkové hnutí nebo něco podobného. A ještě mám otázku na pana Mikuce. Zajímalo by mě, jestli to eh, koreační centrum by se vztahovalo také na kontrolu nepokojů Znamenalo by to i nasazení policejních jednotek, nebo považoval by to za přiměřené, kdyby došlo k nasazení policejních jednotek proti takovýmto nepokojům. Já myslím, že kromě Kornelie už tady nikdo z výboru není. Kornelie, ty máš nějakou otázku? Víte, máme velmi, myslím, mě velmi náročný den. A teď musíme tady řešit tyto katastrofy. Ano, žádnou otázku už nedostate. Ano, náš výbor je ten eh, eh, jeden z těch eh, výborů, který má na starosti nejvíce legislativy. Takže to je těžké. Cornelie? Ano, se už teď děsí teď. Ne, Claude? Myslím, že ty otázky, které jsem chtěla položit, já už položili mý kolegové. Pan Buchner? Já mus, jsem musel na okamžik odejít pryč. Nevím, jestli už na to někdo odpověděl. Moje první otázka je, je tady uvedeno, že nejde o obranu. A proto mě zajímalo, proč potom parlament do toho není plně zapojen. Proč eh, nemůžeme o tom spolurezovat, když jde přitom o interní nebo věci o, o vnitro. A potom se chci připojit k tomu, na co se ptala paní Lezing, tady v článku 3a se říká, eh, hovoří o závažném dopadu na, potom je tam něco vyjmenováno, a potom je tam slovo properly, tedy velké sociální protesty by určitě s jistotou mohly mít dopad na vlastnictví, pardon, property, pardon. což by e, také mohlo být zneužito. Jde tedy o Teď nemám eh, na mysli zneužití ze strany těch současných, současně obsazených postů, ale myslím si, že bychom se měli postarat o to, aby to bylo odolné vůči různým způsobům zneužití. A, ta moje další otázka je to, že při takovýchto nasazeních ze strany EU nejenom, že platí vnitrostátní legislativa, ale také evropské právo. a tam by měl platit i listina základních práv a tam v článku 52.3 je odkaz na Evropskou mluvu o lidských právech a tam u 22c se hovoří o tom, že umrtí při povstáních nebo nepokojích je možné, pokud to je naprosto nezbytné. Znamená, že tady otevíráme cestu pro nevojenské operace které mohou zacházet velmi daleko. A potom mám ještě jednu otázku. Stanovení o solidaritě je možné použít pouze pokud o to požádá vláda daného státu, ale potom, minimálně po textu toho zákona, eh, už nemá vliv na provádění těch opatřeních. i když jsme slyšeli, že to eh, koordinační centrum je velmi otevřené, ale čistě z toho textu vyplývá, <clears throat> že tomu tak nemusí vždycky být. A proto jde o to, že ta konkrétní vláda by potom eh, nemusela mít moc velký vliv a proto bych byl rád, by na to někdo odpověděl. Děkuji. Jenom eh, některé ty otázky byly určeny konkrétním panelistům. <clears throat> Takže bych eh, poprosila vás všechny, abyste odpověděli ve stejném pořadí. Začneme eh, předsednictvím. Ale ještě pan Moraes. <clears throat> Možná ještě můžeme pokračovat. <clears throat> Já vůbec nechci ještě pokračovat té diskuzi, ale mám ještě jednu rychlou otázku, tak bych ji položil. Eh, Libe rozhodně nechce dvě kola diskuze, my všichni chceme jít domů. Věřte mi. Ale eh, jestli eh, můžu jenom rychle se zeptat asi jménem i kolegů, kteří už odešli, my také řešíme některé otázky spojené s bezpečností a máme kolegy, kteří o to mají zájem. Cornelie tady je, Anna tady je. A jedna z těch věcí, které se nás týkají, je právě hodnocení hrozeb a i na to bych se vás chtěl zeptat. Jeden z mých kolegů by se určitě na to asi zeptal. My máme pocit, že rada není úplně koordinovaná v tom, jak hodnotí eh, dopady. Nemá nějaké komplexní hodnocení těch hrozeb, což by nám asi pomohlo eh, v otázkách bezpečnosti. My také přijeli usnesení, kde navrhujeme, aby probíhalo aspoň eh, jedno každoroční hodnocení hrozeb bezpečnosti pro EU. Možná, že kdybyste na tom uměl nějak odpovědět, tak by nás to zajímalo minimálně. Já jsem byl jednou požádán, aby se takýto požadavek dostal do návrhu jednoho usnesení. A to je tedy moje otázka. Takže eh, prosím je to na vás, pánové. Děkuji vám za vaše otázky. Já už na nejprve doplňu na to první, tedy jde o určitou úvahu týkající se v souvislosti eh, mechanismu DNA a tohoto článku o solidaritě. Ten rozdíl je v tom, že to ustanovení o solidaritě je zaměřeno dovnitř je možné se na něj odvolávat v případě, že eh, nějaká krize se vážně dotýká nějakého státu a kapacita na to reagovat není dostatečná. IPCR spíše chce vytvořit jakousi platformu, proto aby bylo možné reagovat na politické úrovni, ať už to je interní nebo externí eh, nebezpečí. Takže tento mechanismus IBCR má za úkol také strukturovat eh, tu reakci v případě uplatnění <clears throat> toho ustanovení o solidaritě v tom případě se automaticky také dostane eh, na řadu to předsednictví. A co se týče Evropského parlamentu, jeho zapojení do těchto procesů? Rozhodnutí rady, když jsme diskutovali o tom, jak by to mělo vypadat, a jaký by mohl být nejlepší způsob, jak to provádět v praxi. Tak jsme se snažili vyjednat kompromis mezi eh, Radou komisí a vysokou představitelkou, což nebylo úplně nejjednodušší, ale to neznamenalo, že parlament je z toho vyloučen, to v žádném případě. Mm. Předsednictvo informuje předsedu parlamentu, a to není jenom ze zdvořilosti, ale v podstatě to znamená, že všichni musí spolupracovat v duchu solidarity. Tak jako to bylo ve všech ostatních krizích. Jde tady o politickou váhu dokonce o finanční zdroje. které by mohly zmírnit dopady té krize. A my tedy spočíváme na, tedy se opíráme i o vaši pomoc. Potom tady zazněla velmi zajímavá otázka o hybridní válce, o možnosti odvolání se na ehm, tánek od solidaritě a společné obraně. Já si myslím, že minimálně tak, jak je to napsáno ve smlouvě, tak tady ty prevence se týkají pouze teroristických útoků, a všechny ty ostatní katastrofy vyžadují vlastní odpověď. Té hybridní války by byla potřeba asi důkladnější analýza. A rozhodně je to velmi zajímavá otázka. Co se týče hodnocení dopadu, na které se ptal vy, pane předsedo, tak já teď eh, můžu prakticky pouze citovat to rozhodnutí rady. Je to v podstatě na Evropské radě, pokud hlavy států se rozhodnou, že hodnocení a analýza specifikovaných hrozeb je potřeba, tak na základě jejich doporučení eh, se tak bude dít. A potom všichni ti, kteří to dělat mají, tak tě eh, se potom k tomu vyjádří. Tolik tady má odpověď. Děkuji, pan Das. Ještě eh, několik poznámek. Eh, nejprve k té otázce, jestli jsme tedy eh, připraveni. Já myslím, že už toho bylo hodně uděláno, už máme hodně zkušeností v posledních letech s různými nástroji, například civilní ochraně a o tom, jak by to mohlo být. My financujeme různé školení a cvičení pro české státy, děláme eh, výcvik a nedávno jsme také měli takový program pro připravenost, kde jsme dělali simulační eh, například o v eh, situaci toho, že by došlo k zajetí rukojmí a bylo by potřeba na tím nějakým způsobem reagovat. Ale souhlasím s tím, že je potřeba udělat mnohem více, že je to velká výzva pro nás, pro všechny v příštích letech. Do této akceschopnosti bychom měli eh, investovat a zajistit, že to ustanovení o solidaritě bude fungovat v praxi. To jsou věci, které, ve kterých opravdu nejde improvizovat v případě nějaké katastrofy. To říkáte naprosto správně. Improvizace totiž nefunguje. řízení katastrof eh, musí se odvíjet od předem připravených scénářů, kdy všichni vědí dopředu, kdo přispěje čím, jak, v jaké fázi, eh, jaké jsou priority, co se musí udělat jako první a tak dále. Takže plánování a připravenost jsou naprosto klíčové věci. A jenom ještě eh, velmi rychle k tomu, co říkala paní Gomez. Já se teď nebudu pouštět do akčního plánu CBRN, ale naprosto souhlasím s tím, že je potřeba udělat více pro to, abychom byli připraveni na ty naléhavé situace, například různé radiologické nebo jaderné hrozby. Teď <clears throat> my také připravuje, to kap, připravujeme kapacitu pro eh, reakce na naléhavé situace, což by bylo v podobě jakéhosi dobrovolného eh, eh, společného Arzenál různých eh, prostředků a nástrojů, které by členské státy přislíbily, které by se potom to mohly použít. A v tom eh, současném eh, finančním kontextu je nesmysl, aby členské státy budovaly úplně stejné kapacity reakce, nebo třeba to kombinovat a koordinovat, tak aby různé státy měly velmi konkrétní kapacity a ty investice by potom měly se odvíjet od vlastních analýz rizika, potom tam hledat různé styčné body mezi členskými státy, tak abychom eh, byli připraveni na podobná rizika. A také existuje možnost toho, čemu říkáme nárazníková kapacita, tedy ta schopnost reagovat, kterou eh, člověk nepotřebuje příliš často, ale přesto je potřeba ji mít. Není pro ní žádné ekonomické oprávnění nebo odůvodnění protože to můžou být velmi málo pravděpodobné situace s velkým dopadem a určitě by dávalo ekonomický a vůbec zdravý rozum, kdyby eh, to byly společné zdroje, eh, které by ty české státy nesly společně. A na závěr bych ještě eh, se chtěl vyjádřit k tomu znásobení různých center. Zase poukazujete, poukazujete na něco, co je velmi důležitá věc, ale já bych to zase chtěl dát trošku do eh, eh, těch správných proporcí. My teď máme v komisi tři krizová centra, je to IRCC, e eh, to koordinační centrum pro nové situace v DG Eco, potom máme krizové středisko v DG Home, je to bezprostředně je spojeno s terorismem a s těmito krizemi, což je velmi, řekněme, bezpečná krize. A potom eh, máme v DG Sante eh, krizové kapacity, které by se vyžadovaly spolupráce případně různých zdravotních krizí. Což se ani tak moc neliší od situace, kterou najdete ve členských státech jednotlivě, kde mají u různé úřady na starosti různá krizová centra, která potom eh, provádějí tu krizovou reakci. Jsou to hasiči, kteří mají své středisko, určitě ministerstvo na prozaniční věci, má své krizové centrum a tak dále. Takže to, že tady je více podobných eh, center, není samo o sobě problém a možná, že je efektivní v tom, že tam máte to krizové středisko blízko eh, těch specialistů, kteří mají na starosti danou politiku v té oblasti. Takže můžete tu eh, ty funkce toho krizového centra udržet velmi blízko těm odborníkům, kteří eh, to mají na starosti. Ale přesto všechno eh, dělá Evropská komise všechno pro to, aby eh, identifikovala synergie v těch různých oblastech a abychom mohli propojit tato centra, mohla reagovat RCC tedy, RCC. E tak aby to mohlo reagovat na všechny typy eh, rizik. My tedy nabízíme celou řadu horizontálních služeb všem ostatním eh, oddělením v komis. Eh, týká se to koordinace služeb, které nabízíme a snažíme se některé tyto funkce spojené s krizemi umístit u ECS. Také máme systém Argus, který má koordinovat vklady všech různých oddělení komise v případě krize. A zase v RCC to hlavní roli je sloužit jako jakási platforma, která bude podporovat koordinaci prostřednictvím Argusu. Takže eh, my usilujeme o racionalizaci, ale eh, myslím, že, a myslím, že díky tomu jsme mnohem lépe zorganizovaní. Děkuji, není pan Braket, prosím. Děkuji. Ano, já na začátek bych chtěl pár věcí vysvětlit. Intcen je nové jméno toho, co se v minulosti nazývalo sitcen. Máme tam analyč, analizační část. A, takže dnes je intcen, tam je ta hlavní ta analytická část a pak je tam jakási tedy situační místnost. My se zabýváme analýzou, zatímco ta situační místnost informuje o tom, jak to probíhá a varuje. Dále je určité neveřejné tajemství, že v roce 2015 poměrně hodně z rozvědek, zpravodajských rozvědek využívá informace z otevřených zdrojů, protože to je nejrychlejší způsob, jak získat informace a ty zpravodajské informace, to je až další fáze. Takže nejprve ty hlavní základní informace máme z těch otevřených zdrojů a teprve potom eh, zpravodajství využívá nějaké své zvláštní informace. Takže v roce 2015 eh, veřejné otevřené zdroje informací jsou pro nás důležité. Dále hybridní válka. Je se nebezpečí útoku na systémy IKT. Pokud by došlo k velkému útoku na nějaký zásadní systém IKT v nějakém členském státu, tak by to bylo také důvodem pro využití té doložky o solidaritě. Další věc, kterou bych chtěl vysvětlit. Doložka o solidaritě vůbec není nadřazena národnímu právu. Je to vždycky na členském státu, který je postižen, aby se rozhodl, zda chce e, využít tu doložku solidarity. Nebude mu to vnuce, vnucováno. Další členské státy mohou nabídnout pomoc tomu postiženému členskému státu, ale nemůžou mu nic nutit proti jeho vůli. A dále jakákoliv akce na území členského státu musí, být, musí odpovídat eh, zákonům, eh, č, zákonům toho členského státu. Nejsme v USA, kde jsou jiné systémy. V Evropské unii nemáme federální systém, nemáme tady ani federální policii, eh, takže ani nemáme žádnou speciální evropskou FBI. Takže my zde nemáme ani celoevropskou politiku, pardon, policii nebo armádu. Pokud byste do jiného členského státu chtěli vyslat třeba záchranáře nebo hasiče, tak eh, tam musí potom poslouchat eh, místního eh, velitele a řídit se místním zákonem. Takže je také důležité, abychom třeba zjistili, jaké tam jsou právní překážky. Já vám dám příklad. Některá, Můžete třeba využít eh, záchranáře, pardon, hasiče státu v jiném státu, protože tam mohou být třeba nějaké technické překážky. Takže pak zapotřebí třeba bilaterální smlouvy, aby bylo možné zařízení eh, nebo vybavení eh, hasičů v jednom členském státu využít v tom druhém členském státu. Pokud bychom třeba chtěli použít policejní pořádkové jednotky na fotbalovém stadionu, tak zde existují třeba eh, rozsáhlé mezinárodní dohody, jak se ta policie může chovat. Protože třeba eh, policie, nizozemská policie, která bude nasazena v jiném eh, členském státu, se tedy musí řídit zákonem toho členského státu. Dále, vojenc, vojenské jednotky. Když se ten text navrhoval, tak jsem o tom příliš neuvažovalo, ale třeba i v případě těch chemických útoků nebo biologických útoků se velice často využívají právě vojenské eh, zařízení nebo vojenské tech, vojenská technika, která se vlastně potom vysílá do jiného členského státu. O tom se moc eh, nepřemýšlelo. Další věc, jak je to s tím posuzováním hrozeb? Už to máme taková posuzování třeba hrozby organizovaného zločinu, hrozby terorismu, dále eh, zda, zda by se měla připravovat speciální posuzování, eh, jakési kombinované posuzování hrozeb, to je otázka, to je politická otázka, ale my mm, jsme připraveni vám pomáhat. Děkuji a nyní pan Parks. Já mám dvě reakce. První na otázku paní Lezing. A možná ještě, ještě řeknu něco k tomu, co řekl pan Brakviat. Za prvé, to prováděcí rozhodnutí je, je, je důležité si třeba uvědomit to, že členské státy nejprve musí vyčerpat všechny možnosti, aby mohly požádat o použití této doložky. Ale je tam také možnost, že členské státy chtějí vyjádřit solidaritu. Takže třeba máte členský stát vedlejší e, svého souseda, který má nějaké mm, problémy s tím, jak eh, zvládá svou krizi, tak vlastně to musí být tak, aby ten členský stát, ten členský stát musí sám požádat o tu pomoc, ale může tam být určitý jakýsi nátlak nebo eh, ze strany těch jiných členských států, aby ten postižený členský stát využil tuto doložku. Eh, ještě chci říci, že to použití těch vojenských eh, zdrojů bylo trošku teď rozmlžené, protože vlastně ty vojenské prostředky se používaly často k těm civilním účelům, ale myslím si, že teď se to trochu mění, takže možná zde opět bude spíše taková tendence k, k demilitarizaci. Můžeme být, mohou se zde také třeba objevovat nové prvky jako euro pro policejní složky. Pak zde byla otázka na hybridní válku. Můžete přemýšlet, nakolik je pravděpodobný takový hybridní útok na Evropskou unii, ale opět je to spíše politická otázka, ne pouze právní. Takže pokud by členský stát požádal o použití té doložky, to je politická otázka. A musím také říct si, že i ty země, které by třeba chtěly zaútočit na Evropskou unii, tak také mm, přemýšlejí, mm, provádí různé, různá posuzování těch slabin. Takže pokud by tam byla určitá nestabilita, tak by tam možná bylo třeba větší pravděpodobnost takového hybridního útoku. Ale já nemám zatím na to odpověď. Jsou, zde, jsou to spíše možnosti. Děkuji. Myslím si, že většina věcí, které se týkají doložky o solidaritě i té doložky o vzájemné obraně, jsou opravdu otázkou, která, kde jde také o politickou vůli členských států, to je očividné. Toto slyšení se nesnažilo být nějakou akademickou právní debatou. Musíme brát v úvahu také politický prvek této věci. Můj milý pane spolupředsedo, chcete se k tomu rovněž vyjádřit? Já jsem chtěla poděkovat vám a pod výboru SEDE, e, jak už jsem říkal, dnes dopoledne jsme měli další společné slyšení. Myslím si, že to je opravdu dobré, abychom lépe pochopili některé věci. Eh, se také bych chtěla poděkovat těm eh, odváženým nebo těm, těm kolegům, kteří zůstali, kteří zůstali až do konce. Někteří kolegové už museli odejít, ale chci by ještě říci, že na začátku zde bylo celá řada kolegů z výboru Libe. Opravdu jsme velice rádi, že proběhlo toto slyšení. Tato doložka o solidaritě je velice důležitá. Spíše bych chci říci, že jsme jaksi fyzicky vyčerpáni, ale jsme velice rádi, že zde bylo toto slyšení. Byla zde řada věcí, které byly pro nás důležité. Zcela jistě to přispěje naší práci, děkujeme za tu spolupráci a oceňujeme tuto spolupráci. Ano, mm, děkuji, tímto eh, uzavírám toto veřejné slyšení. Chtěla bych poděkovat všem dnešním panelistům za jejich příspěvky. Rovněž bych ráda připomněla kolegům sede něco trošku negativ, mm, něco bych jim připomněla ohledně zítra. Začneme zhruba v 10.30 a budeme pokračovat i odpoledne. Čekají nás eh, zajímavá setkání. Přijde paní komisařka Běnkovská společně, bude to jednání ještě společně s dalšími dvěma výbory. Děkuji.